Dobré dopoledne, začneme. Za prvé, program na dnešní schůzi. Pokud nebudou námitky, tak je schválený. A chtěla bych vás všechny přivítat na společné schůzi výboru Envy a Econ. E, týká se to rámce s cílem udržitelného investování a když se vyjednává o mm, agendě udržitelného investování, o zveřejňování informací, o benchmarkingu, to již proběhlo, první trialog se konal ve Štrasburku a první schůze stínových se konala také e, minulý e, týden, týkal se taxonomie a kvituji s potěšením, mm, že spolupráce mezi e, zpravodaji a stínovými je velice úspěšná, takže to znamená, že e, budeme mít velice většinovou pozici. Asi víte, víte, jaký je plán na dnešní schůzi, protože musíme ho respektovat, protože nás čeká hlasování ve výboru Envy, tak doufejme, že se nám podaří skončit za 10 minut 10. A bez jakýchkoliv průtahů dám slovo našim dvou spolu s pravodajům. Každý bude mít 6 minut. Začne paní Pěty Kajnen. Ona je zpravodajkou za výbor Envy. Je to trochu matoucí. Paní Pěty Kajnen jako první. Thank you very much. Uh... Děkuji za slovo. Takže já bych Nejprve chtěla říci už teď v této fázi, že děkuji svému spoluspravodaji, <clears throat> panu Basu Eghoutovi, také děkuji všem stínovým zpravodajům a také dalším, kteří přispěli k přípravě této zprávy, ale i k těm předchozím zprávám. Byla to zpráva z vlastní iniciativy o referenčních hodnotách a také se to týkalo toho zveřejňování informací. Chtěla bych říci, že toto je větší balíček, který se týká takzvaně udržitelných financí, to znamená hovoříme o ukazatelech udržitelnosti a o e, tom, aby finanční produkty a finanční výkaznictví obsahovala informace o udržitelnosti. Musí se to týkat také due diligence, řádné zprávy a týká se to i další legislativy. E, musíme si říct, co je vlastně nejdůležitější věc. Je důležité, abychom nevysílali nějaké špatné signály různým sektorům a různým druhům odvětví. Zatím jsme se v rám- mezi politickými frakcemi dohodli, myslím, že v obou výborech, na tom, že je důležité, aby zde byla také koherence mezi těmi jednotlivými zprávami, které všechny souvisejí se snahou po udržitelnosti. <clears throat> Chtěla bych také pohovořit o některých změnách, které se týkají této zprávy. Za prvé, změnili jsme rozsah působnosti. Eh, nechtěli jsme pouze definovat, co je takzvaně zelené, ale chtěli jsme hovořit o tom obecně a to se změnilo ve všech těchto zprávách, protože pokud začnete definovat, eh, tak můžete vytvářet eh, různé ekonomické bubliny. Také je dost eh, důležité, dost těžké definovat ty věci a někdy je také dost těžké i říci, jaký je přesně dopad na změnu klimatu. Mm, máme zde třeba stavebnictví nebo dopravu, eh, nebo i v tom stavebnictví třeba mm, je, máte třeba různé druhy eh, betonu. Je otázka, jak to definovat, eh, zda to zapadá do toho zeleného investování nebo ne. Klíčové je tedy to, aby všichni účastníci trhu měli k dispozici dostatečné informace o dopadu jednotlivých odvětví na životní prostředí. A musí se to týkat všech hlavních environmentálních aspektů, to znamená spotřeba zdrojů, dopad na biologickou rozmanitost, na využívání půdy, emise a samozřejmě i třeba dopad na využívání vody a samozřejmě i vliv na změnu klimatu. Pak je se otázka, jak eh, nastavit takové to dejme tomu, environmentální účetnictví, jak to má vypadat, eh, také třeba v jaké fázi eh, transformace se nachází třeba různé firmy. Pak další věc, o které přemýšlíme v této zprávě, je rozsah působnosti. Roz, eh, eh, rozhodli jsme se, že se to bude týkat celého, všech účastníků trhu, celého toho eh, trhu, všech aktérů, všech účastníků, to znamená i úvěrové investice jsou zahrnuty, alespoň v této fázi, o tom jsme hovořili, týká se to všech těch třech zpráv. Ještě bych chtěla Eh, zdůraznit, proč eh, jsme nakonec rozšířili ty eh, dopady. Původně to bylo pouze dopad na změnu klimatu, ale můžeme třeba hovořit o bioenergiích. To znamená, pokud třeba firma řekne, že využívá palmový olej, tak třeba to nemá takovou, tak to má zase další dopady na životní prostředí, například ničení biologické rozmanitosti, neudržitelné hospodaření s lesy. Takže je důležité, aby jsme vlastně měli celkový dopad eh, všech ukazatelů. Pak jsou zde také ukazatele zprávy a řízení. Tento ukazatel je rovněž zahrnut, faktory zprávy a řízení. V této fázi je to rovněž na mm, ještě otázka politické debaty. Jakmile bude to, to, toto, jakmile bude toto nařízení eh, zasláno členským státům, aby ho provedli, tak tam také musí být eh, silný dohled eh, z úrovně Evropské unie. Myslíme si, že tato úloha ještě musí být posílena, Možná by tam třeba eh, kontrolní instituce mohly získat nějaké vyšší kontrolní pravomoci. Mm. Dopad na životní prostředí jednotlivých eh, těch faktorů je stejný. Pak zde máme také vnitřní trh, takže je důležité, aby zde byly nastaveny eh, rovné podmínky pro všechny. Celkově tedy ty hlavní body taxonomie jsou takové, že jak si vytyčujeme cestu pro ty ukazatele, to znamená, jaký dopad na životní prostředí se má brát v úvahu. Zde došlo k několika změnám. Žádné ty změny nejsou příliš dramatické, pokud bereme v úvahu ten obecný eh, obsah, ale třeba u té biologické rozmanitosti došlo ke změně. Také je důležité brát v úvahu třeba i vztah s tou existující legislativou, třeba takzvaný, eh, takzvanou legislativu LU, LUCF, to znamená o využívání půdy a přímých a nepřímých eh, změnách využívání půdy. Takže je důležité, aby to bylo všechno propojené. Čili musí být eh, brána v úvahu i ta stávající legislativa při provádění té nové legislativy. To jsou zhruba hlavní body. Také eh, už bylo podáno poměrně dost pozměňovacích návrhů a jak jste řekla, paní předsedkyně, nyní se nacházíme uprostřed jednání, hledáme kompromis, hledáme um, přístup, který nás dovede k závěru, který bude co nejuspokojivější. Děkuji. Nyní pan Rasát. Děkuji. Já mohu být stručný, protože má spoluspravodajka paní Pěty Kajnen již eh, popsala většinu věcí, o kterých eh, hovoříme, o kterých jednáme. Já bych chtěl pouze ještě jenom zdůraznit, že bylo před podáno 500 pozměňovacích návrhů z, z těch dvou hlavních výborů. Já vím, že u některých zpráv těch pozměňovacích návrhů bylo ještě více, takže to číslo je poměrně ještě skromné. Uh, ale víme, že mnoho politických frakcí je s námi zajedno v těch hlavních eh, cílech, eh, které nastínila zpravodajka. Jak řekla již paní Pětikajnen, ještě nás čeká další diskuse. Eh, první schůzka stínových zpravodajů se konala minulý týden ve Štrasburku, tam proběhla taková první výměna názorů o těch hlavních tématech. Je jasné, že potřebujeme ještě další diskuse Musíme vyřešit eh, rozsah působnosti toho nařízení. Mm, paní spoluspravodajka rovněž řekla, pokud chcete definovat, co je udržitelné, musíte definovat i to, co není udržitelné. To je také diskuse, kterou vedeme s našimi stínovými zpravodaji, ale máme pocit, že je zde taková ta obecná podpora, spíše je nutné ještě to přesně naformulovat. Potom poměrně velký počet těch pozměňovacích návrhu usiluje o to, aby se ta taxonomie rozšířila i na sociální faktory. To také zhruba podporujeme, ale zase otázka je, do jaké míry, jak daleko máme zajít. Myslím si, že tomu také budeme muset ještě věnovat mm, další debaty a uvidíme, jak to nakonec dopadne. A pak je také důležité propojit tuto legislativu s již existující legislativou eh, nebo s těmi dalšími připravovanými mm, legislativními návrhy, které se týkají udržitelnosti. Nechceme, aby se tam eh, něco překrývalo nebo abychom něco dělali zbytečně dvakrát. Spíše musí být ty jednotlivé zprávy a legislativní návrhy mm, koherentní. Myslíme si, že v mnoha oblastech můžeme nalézt eh, dobrý kompromis. Očekáváme plodnou diskusi, abychom eh, již byli brzy připraveni na hlasování, ideálně ještě předtím, než skončí toto legislativní období. Děkuji. Nyní dávám slovo stínovým zpravodajům. Nejprve paní Bonafé. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat zpravodajce Pětikajnen a zpravodaj Eckhoutovi za to, že zdůraznili význam této agendy a díky za jejich detailní analýzu předložených pozměňovacích návrhů, takže dnes mohu být proto stručná a jít k věci. Jsem si jistá, že zde hlasování 20. února proběhne dobře a navrhneme realistický návrh do plenárky taky. A je třeba, abychom byli zároveň ale velice ambiciozní. Takže návrh eh, eh, zprávy a pozměňovací návrhy různých kolegů, to je to, co nám to všechno umožní Skupina socialistů a demokratů podporuje snahu, aby naše ekonomické systémy byly udržitelnější a v tomto je toto nařízení zásadní. Je třeba, abychom usnadnili toky peněz směrem k udržitelným aktivitám, které rozhodujícím způsobem přispějí, jak řekli kolegové, k naší bitvě proti změnám klimatu, ale také i přispějí k efektivnímu růstu pokud jde o využívání zdrojů. Eh, Parlament nevychází od nuly v této činnosti a může definovat svoji pozici tím, že později ještě více rozpracuje vlastně to, co jsme již odsouhlasili, když jsme odsouhlasili udržitelné financování a nařízení, které se týkají disclosure a benchmarku. Zde dovolte, abych zdůraznila několik zásadních bodů, které navazují na hlavní pozměňovací návrhy, které jsem předložila já a kolegové z mé frakce. Takže je to velká výzva, to znamená tato transformace, to znamená mm, skutečný přístup, který musí být inkluzivní. V tomto smyslu, pokud jde o dopad na udržitelnost, je vhodné, abychom zvážili společně veškerou hospodářskou činnost, která by mohla být předmětem financování a investice. Tady nejde o to, eh, Eh, tedy eh, pracovat s nějakými jen tak nejasnými podklady, ale mít jisté informace, tak aby investory mohli informovaně se rozhodovat, do čeho investovat a provádět tuto činnost, a která bude více udržitelná v souladu s technologickým rozvojem v různých sektorech. Abychom šli tímto směrem, tak jedna je věc zcela zásadní, to znamená nutnost mít k dispozici ukazatele, jak jsme již slyšeli, a to chci zopakovat, ukazatele, které již máme, to je pravda, částečně je používá finanční trh, ale je třeba ještě rozvinout, vyvinout, tak aby se homogenně stejně používaly na celé evropské úrovni. Ukazatele, které navrhujeme, ty eh, je třeba potom eh, eh, přijmout v rámci delegovaných aktů. Zde již máme expertní skupinu, která na tom pracuje v komisi. A potom je zde platforma udržitelného financování, to také stanovuje toto nařízení a zde je třeba, abychom konsultovali i se zástupci výrobců, eh, abychom je zapojili již od samého začátku v této transformaci, protože ta transformace neproběhne bez toho, aniž by byli zcela zapojeni. A pokud chceme rozšířit ty pole působnosti na všechno, na veškerou hospodářskou činnost, tak je třeba vzít do úvahy i fungování z pohledu specifických rysů různých sektorů i z pohledu životnosti různých výrobků. Závěrem chci zopakovat, že i za, kolegy, eh, za kolegyně Elenu Čentýle, která dnes se nemůže zúčastnit, že pro naši frakci je velice významné, abychom v tomto nařízení zvážili tři dimenze udržitelnosti ekologickou, sociální a hospodářské řízení, abychom propojili ekologické cíle, tak jak navrhuje komise, s novým cílem, a to je hospodářská činnost eh, v oblasti sociální. Výzva pro udržitelnost eh, znamená životní prostředí, inkluzivnost, sociální inkluzivnost a to je to, co by mělo explicitně toto eh, nařízení obsahovat. Děkuji. Uh, Děkuji vám. A nyní paní Věling. Vážení kolegové, milí zpravodajové, já vím, co chcete a v zásadě s tím souhlasím. V ideálním světě mají všichni investoři přístup ke všem informacím, ale je třeba postupovat reálně. Já vím, že debata o klimatických změnách je emocionální a proto my jsme zde. Nechceme být emocionální, ale chceme stanovit pevný směr do budoucnosti. Já jsem přesvědčena o tom, že návrh komise je ve vyvážený. Nabízí e, nástroj, jak mohou e, trhy přejít směrem k trvale udržitelné budoucnosti. Já chápu kolegy, že chtějí rozšířit S, ale e, my musíme postupovat realisticky. Pokud se týče té taxonomie, tak si myslím, že musíme v této souvislosti především definovat, co není udržitelné. Ale já si myslím, že e, testovat všechny finanční produkty z hlediska e, trvalé udržitelnosti není nutné. A závěrem chci říci, že potřebujeme přechod a také vítám e, příklad e, především v oblasti oběhového hospodářství, do kterého je třeba investovat. Děkuji vám, paní Vělnik, paní Papadimulis. Jo je vážení zpravodajové, spoluzpravodajové, já se domnívám, že vy jste vykonali skvělou, skvělou práci. Existují určité rozdíly mezi zpravodaji, ale velice dobře spolupracují a snažili se najít eh, společný základ pro tuto důležitou věc. Potřebujeme ambiciozní evropský rámec. Myslím si, že eh, role Evropského parlamentu spočívá v tom, abychom posílili všechny dobré elementy v návrhu komise. V tomto duchu jsem předložil pozměňovací návrhy za e, skupinu e, levice a my musíme posílit především ochranu životního prostředí a sociální ochranu. My musíme navrhnout rámec, který také povede k spravedlivému rozdělování investic. Kompromisní návrhy, které byly předloženy, se obecně pohybují, jdou správným směrem. To je můj názor a měli bychom také při projednávání pozměňovacích návrhů zvážit, zdali bychom neměli postupovat rozhodněji protože to si přejí občané EU. Většina občanů v EU si přejí eh, takovou politiku v EU, která by snížila dopady klimatických změn. A proto bych si přál, abychom posílili především následující dimenze. Za prvé se také musíme hovořit o špatných, špatné praxi, o různých problémech minulosti, kdy jsme v minulosti nefinancovali správné politiky. A proto bychom také měli posílit kritérium udržitelnosti a taxonomie. Měli je, měli bychom také stanovit kritéria pro udržitelné investice. Měli bychom především se v této souvislosti zaměřit na odstranění nespravedlnosti a v této souvislosti eh, chci zmínit především pozňovací návrh 496. A eh, závěrem chci zmínit, že v textu by také měl být odkaz na respektování Evropské charty základních práv. Spolu s námi podobně přemýšlí také socialisté a zelení a paní Pietikainen je otevřená vůči takovým těmto návrhům, které neoslabí hlavní duch e, celého návrhu. Já doufám, že uděláme kroky správným směrem a také v průběhu rozpravy dospějeme k širšímu koncenzu a tento návrh posílíme. Děkuji vám, kolegové, kteří by se ještě chtěli chopit slova paní Perez. Ano, je to catch the eye. Dobře, děkuji. Ano, to je dobré, že eh, eh, můžeme tedy teď opustit eh, jaksi ty myšlenkové pochody stínových zpravodajů. Já vím, že to je aktuální téma a taxonomie je téma, které třeba odpoutat od aspektu jako ukazatele a od disclosure, od eh, zveřejňování. Eh, jsem ráda, že návrhy zpravodajů nám umožňují trochu za rámec návrhu komise a vzít do úvahy otázku oběhové hospodářství, snižování odpadů, a to mm, nejenom mrhání potravinami, ale také i ochrana a obnova biodiverzity, což je zcela zásadní věc, a to především eh, co se týče moří. A je to v našem zájmu, abychom co nejrychleji eh, jako Unie měli nástroje, abychom se vyhnuli tomu, čemu se říká greenwashing. To znamená, abychom měli soukromý sektor, který bude mít vlastní strategii a ne, mm, jak, jak chtěli expertní eh, eh, experti na nejvyšší úrovni. Takže že skutečně mm, přijmeme tu taxonomii, což bude taková základní páteř užitelného rozvoje a tato rozprava o inkluzi, to je debata, která proběhla i na úrovni expertů a mm, oni řekli, že je třeba do toho zapojit jak kritéria řízení, tak i kritéria sociální já vás chci upozornit na to, co se skutečně reálně děje v terénu. Já vím, že hnutí žlutých, věz, žlutých vest ve Francii, tak to, tam to je z několika důvodů, ale co v podstatě bylo takovým tím spouštěčem, to bylo zdanění paliv, daně na paliva. A víme v naší zemi v podstatě Eh, víme, že daně by měly být v souladu s taxonomií, měla by tam být ta ekotaxa, ale my jsme se toho vzdali z těchto důvodů. To znamená, pokud nevezmeme do úvahy sociální faktory, no tak to eh, eh, zcela zabijeme tu možnost pracovat s ekologickými kritérii, tak jak si přejeme. A já, mm, my jako sociální demokraté a já vždycky hovořím o sociálních otázkách, ale to ve jménu efektivnosti ekologie. Pokud skutečně chceme eh, ty otázky životního prostředí řešit, eh, takový příklad, kromě taxonomie, ale to je evidentní příklad. Eh, víme všichni dobře, že nejlepší způsob, i když některým se to nelíbí, ale jeden z nejefektivnějších způsobů, jak mít udržitelné financování, je mít daně na paliva. Karbo, pardon, na, na uhlík, karbonová daň, uhlíková daň. A víme, že sociálně to je nemožné. A já bych chtěla apelovat na zpravodaje, aby byli velice bdělí v tomto. Výhoda taxonomie je, že samozřejmě vy nebudete používat nástroj, fiskální, což je problematické, jak jsem eh, vysvětlila, ale budete používat další aspekt, a to je aspekt orientace směrem k investicím. A v této krizi jsme hodně hovořili o investicích, tedy ten tandem mezi eh, ekologií a sociální oblastí, to je zásadní, pokud chceme být konsekventní, důslední a pokud chceme mít eh, skutečné výsledky v terénu kromě toho všeho, eh, k čemu dospěla ta expertní skupina komise. Ale mm, mm, expertní skupina nás přesvědčovala, že je třeba přeskočit to či ono, ale já si myslím, že ne, je třeba propojit oboje ve jménu efektivnosti. Děkuji. Děkuji. Ještě někdo další se hlásí? Pokud eh, již ne, tak bych ráda vyzvala pana Martina Spolce, z Evropské komise. Dobrý den, děkuji paní předsedkyně. Chci říci, že komise vítá úsilí Evropského parlamentu, abychom rychle postoupili s touto důležitou zprávou a chtěli bychom poděkovat oběma spoluspravodajům za jejich eh, náročnou práci, kterou vložili do přípravy této zprávy. Brali jsme, bereme v úvahu, pardon, bereme na vědomí ty různé navrhované změny a také i úroveň ambicí Evropského parlamentu. Rovněž eh, doufáme, že všechny ty pozměňovací návrhy vlastně jdou stejným směrem ve své hlavní podstatě. Zároveň dovolte mi ale dva komentáře. Za prvé, ta takzvaná hnědá taxonomie. Jak víte, tak komise se domnívá, že bychom měli podporovat eh, tran, eh, přechod ekonomiky z té situace, kde jsme, do jiné fáze, takže nechceme, ale chceme spíše podpořit ten znečišťující průmysl v tom, aby se přeměnil, než abychom ho úplně chtěli trestat. Takže eh, když hovoříme o té hnědé taxonomii, musíme říci, že musíme být velice opatrní v tom, jak budeme posuzovat eh, ehm, dopady nebude, ne, za, za to prese určitá rizika. Může to mít také třeba i sociální dopad na osoby, které pracují v těchto sektorech, která pak budou v té kategorii. Eh, takže musíme být velice opatrní. My jsme se spíše rozhodli, že chceme být jaksi pozitivní, chceme podporovat ten znečišťující průmysl na cestě k přechodu, než abychom je trestali. A dále máme zde technickou skupinu, která vytváří screeningová kritéria pro tu zelenou taxonomii. Můžeme říct, že tato pracovní skupina funguje velice dobře. Ta práce je náročná náročná, eh, je to velkou výzvou. Ehm, takže pokud by se věnovali ještě i té hnědé taxonomii, tak by to bylo navíc ještě komplikace další. Pak jsou zde ještě pozměňovací návrhy, které tam chtějí zavádět ještě další cíle, sociální faktory. E, samozřejmě my chceme, aby to všechno mělo i dobrý e, sociální dopad vedle toho dobrého environmentálního dopadu. Víme, že tam je i ta sociální udržitelnost e, v této kapitole udržitelnosti. Rovněž jsme předložili i návrh je to v rámci té, té legislativy o zveřejňování informací, pak eh, tam také máte určité sociální pojistky v té taxonomii, ale v této fázi si nemyslíme, že dodávání dalších cílů eh, do toho nařízení o taxonomii by přineslo žádající ty požadované výsledky. A poslední věc, ty sociální pojitka. Už jsme tam zavedli článek 13, který tam dodává určité sociální záruky nebo pojistky, které eh, se týkají těch ukazatelů. Uh, také jsme vzali na vědomí eh, některé pozměňovací návrhy, které hovoří o těch sociálních pojistkách na v diskusích na radě. Eh, se rovněž, eh, jak si na tom, nebo ty diskuse se pohybují stejným směrem, takže budeme ještě o tom hovořit jak ty sociální pojistky nastavit, aby uspokojily obě strany. Těšíme se na další práci a další jednání a chtěl bych vám ještě poděkovat za vaši těžkou práci. Děkuji a nyní dávám slovo zpět oběma spoluspravodajům. Nejprve pan Bas Eckhout. Děkuji za slovo. Eh, tato diskuse ukazuje, že jsme si vědomi těch hlavních témat, která se musí eh, vyřešit. Také hovoříme i o tom, jak je to s tím sociálním rozměrem, musíme hledat nějaký kompromis. Cílem zpravodajů je získat velkou většinu poslanců Evropského parlamentu, abychom pak byli silní v kramflecích, až budeme jednat eh, s radou takže chceme pracovat i na tom sociálním aspektu taxonomie. Uvidíme, zda se nám podaří dosáhnout kompromisu. No a pak ta další věc, která je zásadní, je rovněž ten rozsah působnosti. Chci se vrátit k tomu, co říkal zástupce komise. Eh, říkal, že některé ty dopady mohou ohrozit likviditu. My chceme, aby investoři, eh, pardon, tedy nechceme, aby eh, investoři měli svá mm, aktiva někde mm, jaksi eh, zadrže, zadržované. Eh, takže to nechceme, mm, ale myslím si, že komise, zabí, komise se zabývá pouze tou likviditou v blízké budoucnosti a my bychom to chtěli rozšířit já jsem si ale jist, že se nám podaří najít kompromis v této věci, abychom pomohli finančnímu sektoru, aby byl uh, připraven nejenom na zítra, ale i na uh, tu delší uh, budoucnost, tu vzdálenější budoucnost. Děkuji a není paní Pětikajnen. Já bych také chtěla poděkovat za komentáře a děkuji i komisi za její konstruktivní práci v celém tomto procesu. Mám k tomu jednu osobní věc. Myslím si, že je důležité, aby investoři měli dostatečné informace k tomu, aby se rozhodli, aby učinili rozhodnutí ehm, místo nějaké vytváření eh, té hnědé taxonomie můžeme najít nějaký jiný způsob, abychom se dobrali toho kýženého cíle. Dále souhlasím s tím, co říkala Pervanš Beres, ehm, že tedy nelze pouze zlepšovat životní prostředí, ale zároveň dovolit to, aby to negativně dopadlo na lidi, na pracovníky, na vlastně na ty sociální eh, sféru. Mm, já asi nechci úplně nějakou podrobnou sociální taxonomii, Spíše bych usilovala o hledání určitého kompromisu. Také souhlasím s tím, že je důležité, aby nakonec byly spokojeny obě strany a doufám v konstruktivní spolupráci. Děkuji. Děkuji vám za dobrou diskusi o pozňovacích návrzích a my předpokládáme hlasování 20. února, kdy budeme hlasovat v obou dvou výborech a na plenárce se pravděpodobně bude eh, hlasovat v březnu. Děkuji vám za práci a končím naši společnou schůzi a nyní mají především naši poslanci další program. Děkuji vám.